Okay. Tak, dámy a pánové, dobré ráno všem těm, kteří mezi nás sem přišli. Máme trošičku spoždění, aby se nás tu eh, sešlo víc. Sdělení předsedkyně nebudu sdělovat prázdnému sálu. Eh, doufám, že mě pochopíte, což znamená, že se posuneme k dalšímu programu před hlasováním. Doufám, že souhlasíte s pořadem jednání. Nevidím žádné námitky, takže děkuji. A nyní tedy se posouváme k rámci pro, spra- eh, pro zprávu a řízení evropských společností, to je bod číslo 3. Máme na programu projednávání pozměňovacích návrhů. Slovo má zpravodaj Ashley Fox. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí hovořit zde před tak skromně osazenou schůzí dnes dopoledne. E Chci poděkovat všem, kteří podali pozměňovací návrhy k této zprávě, mnoho jich je vítaných a přidá hodnotu našemu sdělení výboru Jury. Mnoho těchto pozměňovacích návrhů e, zabíhá do kompetencí výboru Jury a takové návrhy proto nemůžeme přijmout. Já jsem spolupracoval úzce s kanceláří Sebastiana Bodu, který je zpravodajem za právnický výbor a jsem přesvědčen, že společně s ním dokážeme vypracovat dobrou zprávu. Začal bych tím, že zdůrazním, že je potřeba zaujmout v této zprávě jiný přístup oproti zprávě k rámci k, rámcové, k rámcovým dohodám o, o společnostech obchodovaných na burze a finančních institucích. Když jsme hovořili o tomto tématu, eh, zvolili jsme proporcionální přístup a zabývali jsme se systemickými finančními institucemi, eh, které však musí fungovat jinak než eh, například obchod, společnosti obchodované na burze. CID4 a MIFID doplní komplexní rámec řízení evropských společností jak na národní, tak na evropské úrovni. Tato opatření musí být přísnější než obecná pravidla řízení společností vzhledem k systemickým charakteristikám mnoha finančních institucí. Ve většině případů společnosti vedené na burze, které nejsou finančními institucemi, nepředstavují riziko pro náš finanční systém, pokud dojde k jejich kolapsu. Interference a dodatečná byrokracie v těchto společnostech proto není žádoucí. Eh, dosáhli bychom tím jenom eh, toho, že bychom poškodili spotřebitele, konkurenceschopnost i růst. Pravidla trhu musí nadále sama fungovat a podporovat konkurenceschopnost a Evropský parlament by neměl spadat k mikromanagementu společností obchodovaných na burze. Paní předsedkyně, důsledek eh, zákona Sarbanes-Oxley ve eh, Spojených státech jsme viděli. Byla to sada pravidel, která v podstatě nepomohla v boji proti krizi a znamenala pouze eh, cvičení mm, ve věci očkrtnutí potřebného políčka. Odradilo spoustu spotřebitelů, odradilo spoustu společností mm, ve vstupu na burzu. Můj přístup je proto poměrně jasný. Měli bychom obyčejným společnostem, které nepředstavují systemické riziko, eh, umožnit řídit sami sebe. Já všechny pozměňovací návrhy zhodnotím a navrhnu kompromisy, které, myslím, půjdou, eh, budou v souladu s mou předchozí zprávou, která dostala velkou podporu a budu spolupracovat s panem Bodu a s ostatními eh, stínovými zpravodaji, tak abychom dosáhli co nejširšího konsenzu. Paní předsedkyně, hlasovat se, myslím, bude 19. nebo 20. prosince, takže budu se snažit, aby kompromisní návrhy byly připraveny před prosincovým zasedáním ve Štrasburku. Děkuji. Děkujeme vám, pane zpravodaji. Slovo mají stínoví zpravodajové. Paní Kolpelt, chcete si říct slovo? Eh, Děkuji. Ze všeho nejdříve bych ráda zdůraznila, že zazněla spousta konstruktivních návrhů už eh, v minulosti, ovšem nebyly tak dobře rozpracovány. Objevily se i nové záležitosti a je důležité, že většina pozměňovacích návrhů bere v úvahu zelenou knihu komise a snaží se posílit rámce pro řízení podniku je zde spousta otevřených otázek, jimiž se stanovisko nezabývá. Například podoba správní rady. Tam je celá řada otázek, které by mohly být v tomto návrhu řešeny. Většina pozměňovacích návrhů si zaslouží podporu, ovšem některé z nich podle našeho názoru zacházejí příliš daleko, příliš zasahují do národní legislativy nebo chtějí zcela sjednotit eh, ekonomickou zprávu a omezují svobodu při řízení podniku, takže ty nemůžeme podpořit. Je zde několik problematických oblastí, které bych ráda zdůraznila. Ze všeho nejdříve musím říci, že jsou zde určité problémy ohledně přístupu. Zde tedy souhlasím s kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy v tom smyslu, že princip, my jsme se řídili, jim jsme se řídili dosud, není dostatečně efektivní. Hovoří o zelené knize a hovoří o mezerách, které omezují efektivitu systému. Je třeba posílit evropskou legislativu, nebo alespoň je třeba opravit tuto legislativu. Například je třeba se zaměřit na výměnu nejlepších postupů. V každém případě si myslím, že je to dobrý návrh. Otázky spojené s řízením podniku musí být zohledněny a je důležité, aby komise v tomto smyslu předkládala legislativní návrhy. Například s cílem harmonizovat odměňování vedoucích představitelů a aby eh, výkonnost a odměna nebyly na sobě nezávislé, aby nebyly od sebe odtržené. A samozřejmě je jasné, že zájem společnosti přichází na první místě. To se ještě musí dále rozpracovat. A jedna důležitá věc je rovnováha mezi pohlavími. My známe celou řadu studií, spoustu výsledků, které také říkají opak. Někteří říkají, že přítomnost žen ve správní radě má pozitivní dopad. Já si myslím, že by komise měla zahájit iniciativu, aby byly ženy lépe zastoupeny ve správních radách, ale nemyslím si, že by to mělo být učiněno prostřednictvím stanovování kvót. V každém případě ale souhlasím s tím, že je třeba zdůraznit eh, význam eh, stejného spravedlivého odměňování zástupců obou pohlaví. Ty oblasti, o kterých jsem se zmínila, které jsou tedy podle mého názoru problematické, musí být řešeny takovým způsobem, aby nebyla narušena transparentnost při fungování podniku. Děkuji za návrhy, za pozměňovací návrhy kolegů. Myslím si, že budeme moci spolupracovat se zpravodajem. Děkuji. Thank you, Wolf. Děkuji, Wolf. Uh, eh, ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme uh, také Ashleymu Foxovi za tuto zprávu a za jeho úvod. Eh, my jsme se shodli na tom, že v podstatě mm, panuje krize důvěry ze strany našich občanů pokud jde o naše eh, tržní hospodářství, což má jednoznačně dopad na způsob, jakým jsou řízeny, kontrolovány podniky. A proto eh, zde máme tuto zprávu, která je velice důležité, eh, která je velice důležitá. Přičemž se nejprve podíváme na to, co je na této zprávě pozitivního. Je jasné, že musíme najít řešení, které zajistí rovné podmínky. Je jasné, že eh, nechceme konkurenceschopnost eh, podkopávat, ale naopak ji chceme posílit. Nejsem si však jist, jestli můžeme eh, říci, že tehdy, kdy se nejedná o společnost obchodovanou na burze, tak ji necháme řízení Eh, ve řízení volnou ruku. Musíme mít eh, jasně stanovená pravidla a směrnice, jinak nebudeme mít rovné podmínky. V zásadě si myslím, že eh, ten návrh, který je před námi, je dobrý. V podstatě ten návrh complain nebo explain je dobrý, nicméně musíme mít k dispozici i etický kodex pro všechny členské státy, Eh, ten sice svým způsobem máme, ale ne vždy se dodržuje. A to pravidlo explain, to znamená to vysvětlení, eh, je často nedostatečné. Když se podíváme na moji zemi, tak znám více než eh, jednu společnost, kdy CEO, anglicky to znamená výkonný ředitel, po ukončení práce Eh, dále zůstává předsedou správní rady, to znamená, eh, nebo předsedou dozorčí rady respektive. Eh, případně je, se stane čestným předsedou společnosti a je dále členem představenstva, což podle mě není správné a nemělo by se to stávat na to. A na další věci musíme dávat pozor, protože toto jsou věci, které vedou k tomu, že tento předseda a případně ta předsedkyně Eh, který, nebo která měla určitou politiku jako vedoucí pracovník té společnosti, eh, pak dále obhajuje, což už však není aktuální, protože vedení se de facto vymění. Takže tady eh, musíme najít nový přístup, konkrétně musíme jasně říci, že přechod výkonného ředitele do, do funkce předsedy dozorčí nebo správní rady není není eh, přijatelné. Comply and explain je dobrý přístup, ale není dostačující. Je celá řada důležitých aspektů, kdy eh, podniky potřebují různé výjimky, kdy přijímají různé výjimky. Mimo jiné například zde máme to pravidlo name and shame, to znamená eh, upozorňovat a jasně říkat, kdo je zodpovědný za chyby. V tomto smyslu musíme tady ještě vyvinout další aktivitu. Pak je zde otázka, kolik mandátů eh, může mít člen představenstva. To souvisí samozřejmě s tím, eh, o jakém mluvíme systému. V Evropě máme dva nebo tři, dvě nebo tři různé eh, struktury vedení. Máme zde systém hlavně kontinentální, což je systém aktivního operativního představenstva, a nad rámec toho jako dozorčí orgán máme dozorčí grémium, dozorčí radu. Pak máme systém, eh, to, to je tady ten dvouúrovňový systém. Pak máme ještě jednoúrovňový systém, ten je anglosaský, zejména tady vidíme ho v Irsku a ve Velké Británii v Evropě, kde máme jenom jednu správní radu, jejíž členové jsou buď výkonní, anebo eh, nemají výkonné funkce. Každopádně je to tak, eh, že tato rada eh, pracuje v podstatě daleko, daleko více než taková dozorčí rada v zemích kontinentální Evropy, což znamená, že je potřeba trošičku mírnit jejich mandát, není možné mít i neomezené pravomoci, je, není možné být do takovéto míry nezávislý na systému. A pak máme ještě třetí systém ve Švýcarsku a ve Francii, kde máme v podstatě aktivní představenstvo, které má ve své špici delegáta správní rady, což je tady člověk, který sedí ve správní radě. E, takže k čemu tím směřuju? E, jde o počet mandátů, který může mít eh, neexekutivní pracovník. Tyto mandáty musíme omezit. Eh, můžeme se přijít o tom, kolik jich momentálně je, ale nejvyšší čísla, na to jsou i empirické studie, které toto studovaly. Samozřejmě lze se ptát, eh, kdy vlastně ten mandát začíná, kdy končí a tak dále. Já si myslím, že e, tento mandát by měl být maximálně 8, e, což se vztahuje k e, tomu, že Samozřejmě musíme mít nějaké předsednictvo, které se počítá vícekrát. Já bych navrhovala, aby se počítalo jako dva mandáty. Když je tedy člověk členem nějakého předsednického orgánu, tak by se to počítalo dvakrát. Když je běžným členem, tak se to počítá jednou. Což znamená, že když je někdo v předsednickém orgánu ve dvou společnostech, tak už má čtyři ty mandáty vyčerpané. Eh, samozřejmě o tom můžeme diskutovat. Já bych eh, přežil i to, že by se to číslo snížilo. Eh, důležité je ještě velmi to, o čem už mluvil Ashley, aby členové dozorčích rád, eh, které nemají exekutivní funkce, byly předmětem hodnocení. Ty, ti běžní eh, exekutivní pracovníci jsou hodnoceni tak jako tak to je ten takzvaný personální výbor nebo výbor předsednictva, ale i ti neexekutivní pracovníci musí být hodnoceni. Ehm, a nesmí si to jenom dělat mezi sebou, což znamená, že eh, je nutné angažovat nějakou externí službu. Každopádně si myslím, že eh, každých z těch tří let by mělo existovat nějaké hodnocení podle jasně definovaných kritérií, které bude smysluplné, Eh, bylo by důležité, přispělo by totiž k svížení výkonnosti eh, tohoto orgánu. Já si myslím, že kromě toho už je v podstatě zvykem, eh, že většina většina společností to dělá tak, že členy správních orgánů, ať už exekutivní nebo neexekutivní, zveřejňuje Eh, samozřejmě transparentnost je, je záhodná, není nutné eh, ponechávat toto v temnotách. Každopádně já si myslím, že bychom eh, měli být konkrétní a klidně vyžadovat že eh, by všichni členové do toho posledního byli zveřejňováni. Pokud jde o angažovanost žen v těchto správních a řídících orgánech, souhlasím se svou před, předřečnicí, že není potřeba zavádět kvóty, ale měli bychom vytvořit určité zavázky pro firmy, aby tyto Eh, tyto eh, vytvořili závazky sami pro sebe, aby jasně řekli, my chceme za pět nebo za deset let mít v představenstvu tolik a tolik žen. A to pak musíme dosledovat, že to tak také udělají. Přitom pokroky na této cestě je potřeba zveřejňovat ve výročních zprávách. Eh, Spravodaj eh, navrhuje to, aby eh, čtvrtletní zprávy byly vypracovávány podle směrnice o transparentnosti. Já osobně bych toto nenavrhoval. Já bych řekl, zůstaňme u eh, směrnice o transparentnosti. Je možné že takové zprávy samozřejmě budou. Já se nechci teď soustředit na jednotlivé případy, je možné, že někdy to potřeba nebude ale myslím si, eh, že zde je velký nebezpečný potenciál k dezinterpretaci. Eh, jde, to, jde o to, aby se zvýšila transparentnost a zbytečná komplikace je podle mě nepotřebná a proto bych to zatím vynechal. Děkuji. Thank you very much. Pascal. Mnohokrát děkuji. Pascal. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že budu stručnější než předcházející stínový zpravodaj, protože hodně souhlasím s tím, co říkal Wolf ohledně celé řady bodů. Nebudu nějak rozvíjet naše pozměňovací návrhy ohledně toho, zda pravidla pro řízení podniku by měly být takové, že by se mělo vysvětlovat, anebo zda by to mělo být závazné. Uvedu příklad Francie. Wolf říkal, že je to případ celé řady evropských zemí. Existuje etický kodex Medef, který, kterým se řídí velké francouzské podniky. Není to příliš ambiciozní, nicméně musím říci, že ani není přesně uplatňován. Když budeme mít tedy pravidlo pro vysvětlování, a když budeme mít dobrovolný etický kodex, bude to znamenat, že se nikam neposuneme, takže jsme rozhodně pro závazný přístup tak, aby byla zajištěna co nejvíce srovnatelná pravidla všude v Evropě. Pokud je o kvóty, já bych se nad tím zamýšlela úplně stejným způsobem. Wolf Klintz nebyl úplně nakloněn politice kvót. Když vidíme, že v zemích, kde nejsou kvóty, kde nejsou závazná pravidla, nedochází k žádnému pokroku. Můžu uvést francouzský příklad. Eh, u podniků obchodovaných na francouzské burze byl počet žen ve správních radách velmi nízký. A zákon stanovil cíl tedy kvótu pro rok 2015 a teprve poté, co tento zákon vstoupil v platnost, eh, tak eh, došlo k určitému pokroku. Neměli bychom demonizovat eh, slovo kvóta. Myslím si, že je to stejná otázka, jako je pravidlo pro počet členů správní rady a jejich odměňování. Takže to by mělo být stanoveno zákonem i pokud jde o kvótu a potom bychom měli ponechat určitou flexibilitu tam, kde je to třeba. A ještě jeden poslední bod. Wolf Klintz hovořil o čtvrtletní zprávě. Já si myslím, že bychom tam mohli ještě doplnit eh, jednu věc. Není to tedy klíčová záležitost, protože máme směrnici accounting, která to řeší, nicméně eh, bychom chtěli vyslat signál v tom smyslu, že není možno hodnotit eh, veškeré podniky pouze z hlediska jejich tržní hodnoty, to, hodnoty, to znamená z velmi krátkodobého hlediska bez ohledu na jejich eh, dlouhodobé výsledky. A to si myslíme, že je teď velmi důležité pro cyklický efekt eh, účetních norem právě spočívá v tom, že tím se zhoršují takové záležitosti, jako je provázanost se státním dluhem a tak dále. A je třeba, eh, že pojišťovací společnosti, které poskytují životní pojištění, musí třeba zaregistrovat eh, dluhopisy za jejich současnou hodnotu, přičemž eh, budeme je mít ještě dalších deset let. Takže to je také záležitost, kterou bychom možná měli obsáhnout v tomto stanovisku. Pokud jde o odměňování a kvóty a rovnováhu mezi muži a ženami, to vše je důležité, je třeba dát přednost eh, závaznému právnímu rámci s tím, že by zde byla určitá flexibilita při uplatňování a také přechodná doba, přechodné období. Is there anybody else? Chtěl by se vyjádřit někdo další? Dobře, kromě mě. Já bych něco řekla. Jak říkal zpravodaj, musíme našlapovat opatrně, abychom nepřekročili pravomoce našeho výboru a nezasáhli do pravomocí výboru eh, pro právní záležitosti a samozřejmě některé záležitosti z této oblasti už spadají pod směrnici o kapitálových požadavcích. A tomu také budeme věnovat pozornost, až se budeme těmi návrhy v našem výboru zabývat. A já, myslím, předložím jeden pozměňovací návrh, protože já mám dosti vyhraněný názor na systém comply and explain, pokud je o systémové společnosti. Já myslím, že jakmile dojde k vysvětlení, někdo se na to musí podívat, někdo musí prověřit, že to vysvětlení je přiměřené. Nikdo nám nemusí připomínat, co může být systémová společnost. Nejde jen o společnost finanční. V tom skandálu s Enronem bylo 22 tisíc pracovních míst, o která jsme přišli v Enronu. A firma Arthur Anderson měla 25 tisíc zaměstnanců. Takže to má velký dopad. A když se podíváme blíž k domovu, když se podíváme na Evropu, byl tam ten problém s Parmalátem a v roce 2003 měli 36 400 zaměstnanců. To byl důsledek tohoto skandálu. Nakonec máme, teď máme jenom 13 930 zaměstnanců. A ten propad byl do značné míry způsoben tím, že využívali nebo zneužívali deriváty k financování společnosti a máme celou řadu dalších systémových společností. Dalším příkladem, kdyby úpadek způsobil obrovskou hospodářskou nákazu a proto se tím musíme hodně zabývat, je Eh, Mittal, ocelářská společnost v Lucemburku, ta má příjmy 59 milionů eur, má 26 tisíc, pardon, 263 tisíc zaměstnanců po celém světě jistě, ale mělo by to velký dopad. Airbus, ten má příjmy téměř 13 miliard eur a 54 tisíc zaměstnanců. Nizozemská společnost Shell příjmy 276 miliard a 110 tisíc 101 tisíc zaměstnanců. To jsou velikánské firmy. A já myslím, že kdyby v nich mělo dojít k něčemu zlému, tak to bude mít stejný dopad, jako kdyby k tomu došlo ve finančním sektoru. Takže já bych ve vší skromnosti říkala, že ať se vám slovo závazný líbí nebo ne, pokud platí nějaký postup, kdy máte něco dodržet, máte něco vysvětlit, pokud je to systémový problém, já chci vědět, že příslušný regulátor má povinnost zabývat se tím vysvětlením, posoudit ho a dospět k závěru, jestli je to e, vysvětlení odpovídající nebo ne. Já nechci, aby to někdo jenom dal někam na nějakou webovou stránku. Já chci, aby regulátor zaujal stanovisko a jestli to nazveme povinností, něčím závazným nebo ne, to je mi jedno. Ale O tento princip jde a já myslím, že u systémových společností můžeme takto v tomto výboru přispět, vzhledem k tomu, jaký to má hospodářský dopad. To je vše z mé strany a předám znovu slovo zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že to, co jste říkala o společnostech, která představují systémové riziko, bylo velmi správné. pokud nejsou součástí té finanční struktury, omezuje se to na ty velké společnosti, které jste zdůraznila vy. Já se chci vyhnout situaci, kdy, abych tak řekl, bychom se řídili přístupem, který navrhl pan Konfa, neboli měli bychom závazné předpisy pro všechny kotované společnosti. Protože to by vedlo k tomu, že by se kotovalo méně společností, anebo ty, které by se chtěly kotovat, by se kotovaly někde jinde. A znamenalo by to, že v konečném důsledku bychom byli chudší. Takže já vím, že politici jsou vždycky v pokušení něco udělat, mají pocit, že něco je potřeba udělat. Říkáme si, tady něco takového máme, tak to uděláme, ale myslím, že politici často způsobí spíš větší škodu než užitek, když do něčeho zasahují. Takže já bych prosil, abychom to udělali jenom zlehka, opatrně. Souhlasím s těmi připomínkami k genderové vyváženosti. Ano, jistě souhlasím s tím, že společnosti, které mají více žen v představenstvech, si vedou lépe. Myslím, že komise by měla uzbuzovat eh, kvotované společnosti k tomu, aby měly víc žen a také souhlasím s tím, že nechceme kvóty. Ta společnost v konečném důsledku náleží akcionářům a je na akcionářích, aby odpovědně řídili svou společnost. A pokud nastane situace, kdy Evropská unie nebo národní vlády chtějí držet za ruku každou společnost, pak se akcionáři vzdají odpovědnosti. Já myslím, že to je vše z mé strany. Děkuji stínovým zpravodajům za připomínky. Mnohokrát děkuji. Jak už říkal zpravodaj, hlasovat budeme 19. prosince v tom týdnu ve výboru. Příslušné výboru Jury se bude hlasovat 26. ledna. Pokud vás to zajímá, já myslím, že lhuta pro pozměňovací návrhy ve výboru Jury je tento čtvrtek. Pro případ, že by se někdo chtěl trošku víc podívat na ty věci, které jsou spíš podstatné pro tento výbor. Na plenárce se má hlasovat 1. března 2012. Děkuji vám a nemůžu jít dál, dokud Lars, který právě odchází, on odchází. Je to jeho poslední zasedání výboru. On neodchází z parlamentu. Odchází do kanceláře generálního tajemníka. Nicméně děkujeme Larsovi za veškerou práci i na tomto posledním tématu. On bude někde v pozadí, bude se zabývat trialogy, ale nebude sedět tady, už ho nebude vidět. Takže teď půjdeme dál na bod 4, což je návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně. A projednáme návrh zprávy zpravodajky, takže já předám slovo zpravodajce Marian Tyson. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak kolegové zřejmě vědí, návrh zprávy jste dostali, psala jsem to nizozemsky, já vždycky využívám toho, té příležitosti, kterou tady máme, platíme za to dost peněz, je to v nizozemštině. Četla jsem i anglickou a francouzskou verzi, okamžitě, když jsem je dostala, ta anglická verze je v pořádku. Je tam problém s pozměňovacím návrhem 10 ve francouzské verzi, ale já už jsem o tom říkala sekretariátu. A říkám to pro ty, kdo pracují s francouzským textem. Takže pozměňovací návrh 10 není úplně přesně takový, jak jsem to myslela. Já jsem tu zprávu připravila po té, co jsem si pozorně vyslechla první diskuzi, kterou jsme měli k tomuto návrhu komise. Stínoví zpravodajové nebo jejich náhradníci reagovali na ten návrh komise. Dala jsem si představu o tom, jaké mají stanovisko. A v té první diskuzi se po mně chtělo, abych připravila zprávu, která se setká se všeobecnou podporou. My se k tomu vyjadřujeme, je to naše stanovisko. My tady nemáme spolurozhodovací právo o těchto fiskálních záležitostech. Takže máme možnost věci ovlivnit v radě jenom tehdy, když eh, tato zpráva bude mít všeobecnou podporu a o to jsem se také snažila. Takže jsem si pozorně vyslechla stínové zpravodaje Samozřejmě jsem také zohlednila eh, ten skutečný svět, ve kterém žijeme. Máme celou řadu daňových problémů. Je to otázka toho, co podniky musí platit, kde, jaké příjmy se kde daní. Všichni víme, že hospodářská situace je všude obtížná. Musíme tedy zohlednit také obavy členských států v souvislosti s fiskálními otázkami. Z toho to tedy všechno vychází. Já jsem předložila 13 pozměňovacích návrhů. To je poměrně nízký poč- počet mm, tak důležitého návrhu, jako je společný konsolidovaný základ daně. Samozřejmě všechno to patřilo k té dohodě, ke které jsme dospěli při té první schůzi, alespoň nikdo neměl žádné námitky vůči mému návrhu, a totiž bychom se měli zaměřit na politické záležitosti a měli bychom vynechat čistě technické otázky. Samozřejmě můžete předkládat pozměňovací návrhy, ale já jsem si říkala, že by bylo rozumné, kdybychom zachovali rovnováhu a nenarušovali to stanovisko, tu situaci. V zásadě, paní předsedkyně, myslím, že bychom měli podpořit návrh komise o konsolidovaný společný základ žádáme už dlouho. Je to radikální krok, protože to samozřejmě znamená, že zasahujeme do přímého zdanění a tam Evropská unie nemá tolik pravomocí. Měli jsme celkem asi pět návrhů k přímému zdanění Samozřejmě jsme měli ještě další návrhy o nepřímém zdanění, ale jsme jenom pět návrhů v této oblasti, takže se opravdu musíme postarat o to, že se nám to podaří dělat správně. Co se obsahu týče, já vím, že to znáte, ale aspoň něco k tomu řeknu řeknu něco k tomu, z čeho to vychází a pak přijdu na pozměňovací návrhy. Předložil jsem jeden pozměňovací návrh v tom smyslu, že podporujeme tento návrh, protože každý den většina z nás zdůrazňuje, že potřebujeme větší fiskálně měnovou integraci v Evropské unii a toto je krok tímto směrem. Tímto návrhem můžeme posílit naši konkurenceschopnost prostřednictvím větší fiskální integrace. Národní problémy rozhodně mají problém se subsidiaratou, které se to tady týká. Komise ty argumenty neuznává. Tvrdí, že pokud znáte situaci, víte, o co jde, je to čistě otázka zamezení určitého zkreslení situace a nadměrné byrokracie na interním trhu. A komise tvrdí, že s těmi problémy se dokážeme vypořádat pouze tehdy, když budeme mít nějaký evropský návrh za účelem zjednodušení administrativních postupů. Musíme přistupovat k té otázce přeshraničního zdanění prostřednictvím jednoho kontaktního místa a proto potřebujeme společný konsolidovaný základ daně, potřebujeme větší transparentnost, větší účinnost a efektivitu systému zdanění. Unie musí být atraktivnější i pro externí investory protože když budou chtít investovat v Evropě, nemusí si pak dělat hlavu s tím, kde mají centrálu, kde mají pobočky a tak dále, protože to všechno bude integrované. A je to také dobré pro podniky, které chtějí spustit nějaké přeshraniční projekty v rámci svého podnikání. A um-, umožňuje to také komerční rozhodnutí o vnitřním trhu na základě hospodářských komerčních důvodů a ne na základě důvodu daňových, neboli kde se platí méně daní, jakým způsobem a tak dále. Takže to pomáhá bojovat proti dvojímu zdanění i daňovým únikům a to samozřejmě můžeme podpořit. Velká otázka zní, zda to má být nebo nemá být volitelné. Návrh navrhuje volitelný systém. V první diskuzi někteří lidé říkali, že by dali přednost tomu, kdyby to bylo povinné. Jinými slovy, byla by to povinnost podniků, všichni by museli využívat stejný evropský daňový základ při výpočtu toho, jaké daně kde platí. A jsou tady argumenty pro i proti. Kdybych si měla představit nějakou ideální Evropu, ve které bych chtěla žít se svými velkými evropskými ambicemi, tak bych také řekla, ano, jistě, mělo by to být povinné, nakonec to tak stejně bude. Ale já myslím, že se také musíme podívat na eh, skutečný svět, ve kterém žijeme, na svět kolem nás – a když se podíváme na to, jak je teď ten návrh naformulovaný, a ten návrh vychází z volitelného systému, kdybychom měli předložit pozměňovací návrh, který by se celý návrh měnil z volitelného systému na systém povinný, byl by to opravdu radikální návrh. Takže každý, kdo si přeje, se může k systému připojit, malé, velké podniky, jak budou chtít. Ale když to bude povinné, tak musíme zvážit, pro koho to bude povinné, kdo dostane výjimky a tak dále. A já myslím, že na to teď není správná doba. Kdyby to bylo povinné, bylo by to tak radikální, protože společný daňový základ už sám o sobě je radikální krok vpřed, i když to bude volitelné. Myslím si, že je to také inovativní a experimentální v této fázi. A já myslím, že musíme v praxi zjistit, jaké výhody by takovýto systém přinesl a jaké problémy mohou vzniknout. Takže já myslím, že bychom nejmenším měli začít s volitelným systémem. To by byla rozumná volba, já to k zpravodajka mohu podpořit. Ale mám pocit, že ti kolegové, kteří by chtěli systém povinný, také mají pravdu. Rozhodně z dlouhodobého hlediska. Takže já bych navrhovala, že otázku volitelnosti zahrneme do revizní doložky, v revizní doložce půjde o to, jak, do jaké míry to přispěje k příjmu jednotlivých zemí, ale myslím, že ta revizní doložka by se měla rozšířit. Mělo by tam také spadat posouzení nebo analýza toho, jak se ten systém implementoval, jak moc se využíval a pak by tam také měla být otázka toho, za to má zůstat volitelné, nebo jestli se to má stát později povinným. A to tež také platí pro pole působnosti nebo rozsah té harmonizace. Měli bychom harmonizovat i daňové sazby, měli bychom mít minimální a maximální sazbu nebo stejnou sazbu všude. Já jsem slyšela eh, upěnlivé prozby o minimální sazby. Já osobně nejsem proti takovéto myšlence, ale myslím, že v Evropě je to nerealistické. Myslím, že v této fázi, ve které se teď nacházíme, vzhledem k tomu, jak jsou na tom veřejné finance v celé řadě členských států, myslím si, že by to nikdy nikdo nespustil. Myslím, že musíme nechat členským státům manévrovací prostor. Musíme nechat na nich, aby si sami stanovili eh, sazbu daně eh, z příjmu právnických osob. A pak časem uvidíme, jestli alespoň ten harmonizovaný základ daně pomohl k větší transparentnosti. Uvidíme, jestli je to přínosné, jestli to pomáhá konkurenceschopnosti nebo ne když necháme členské státy, aby si sami stanovili daňové sazby. A nebo jestli by to bylo špatné, kdyby si sami stanovili daňové sazby, jestli by to poškodilo konkurenceschopnost. To můžeme posoudit za pět let. A já bych také prosila kolegy, kteří by chtěli i harmonizované daňové sazby, že by měli zvážit, že bychom toto mohli posoudit, nebo zvážit ještě v budoucnu. Konsolidace příjmu a ztrát na přeshraničním základě, já myslím, že to je naprosto zásadní. A proto jsem nepředložila žádné pozměňovací návrhy. Já myslím, že je naprosto zásadní, abychom konzolidovali příjmy a ztráty. Konzolidace tam prostě musí být. Pokud jde o vzorec pro přidělování příjmů mezi jednotlivé členské státy, Evropská komise předložila návrh, který je podle mě dobrý. Protože parametry, které byly zvoleny pro přidělování příjmů, jsou jednoznačné, dají se předvídat a relevantní z hospodářského hlediska. Jsou relevantní z hospodářského hlediska. A souvisí to se zisky Samozřejmě tato kritéria také budou součástí toho celkového posouzení a revize musí tam zůstat. A zásadně je také to jednokontaktní místo, abychom se vyhnuli nadměrné byrokracii a složitému systému. Já vím, že někteří lidé říkali, že společný konsolidovaný základ daně, který navrhuje komise, je úplně izolovaný od pravidel pro účetnictví. To je pravda. Ale já myslím, že je to v pořádku, je to dobrá věc. Kdybychom se měli dohodnout ještě na účetních pravidlech, tak by to nevyhnutelně vedlo k tomu, že bychom museli přijmout mezinárodní standardy, které platí pro kotované společnosti a znamenalo by to, že náš daňový systém by pak byl nakonec závislý na nějaké soukromé skupině mimo politiku, která o těch pravidlech rozhoduje. Takže ta účetní pravidla by nám nakonec předepisovala, jak má vypadat náš systém eh, zdanění příjmů právnických osob. A to podle mě dobré není. Takže já nemám problém s tím, že to oddělené od účetních pravidel. A mohu to podpořit. Já vím, že výbor regionů měl velké obavy z dopadu rozdělování příjmů, mají obavy z toho, že by ztratili svou daňovou autonomii. Ale jako je to u všech návrhů, musíme uznat, že každá země má svou vlastní správní strukturu a členské státy se budou muset zamyslet nad tím, jak by to fungovalo v rámci jejich interní struktury. Nic nebrání tomu, aby členské státy, které mají velmi regionální systém, zavedly také konsolidovaný základ daně. Doplnila jsem do revizní doložky že také třeba posoudit dopad na malé a střední podniky. Měli bychom zjistit, jestli si malé a střední podniky tento systém volí a jestli je pro ně přínosný. Já myslím, že to musíme také posoudit. Malé a střední podniky jsou velkým zdrojem pracovních míst v Evropě a proto bychom se měli zahrnout dopad na tyto podniky. A pak jsou tady ještě takové drobné pozměňovací návrhy, které, myslím, eh, vypovídají se mi za sebe, nepotřebují další vysvětlení. Chci všem poděkovat za pomoc, za práci a za Eh, příspěvky a těším se na vaše připomínky. Mnohokrát děkuji. Liam se určitě bude chtít vzít slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Přiznávám, eh, že se na tuto věc dívám opravdu se smíšenými pocity. Jako federalista a socialista podporuji vždy myšlenku, že bychom měli usilovat o větší daňovou harmonizaci v rámci Evropské unie. Takže z principu jsem pro vytvoření společného konsolidovaného daňového základu, což je jako první krok k této harmonizaci. Ale když si čteme návrh směrnice komise, tak vidíme, že to vůbec není cílem komise. Jediným důvodem, který je zde jasně uváděn, je, aby se zjednodušil život podniků, které působí v různých členských státech, aby ušetřili peníze. A proto se komise k tomu staví tak, že každé společnosti ponechá možnost rozhodnout se pro tento společný daňový základ nebo ne, což je z daňového hlediska nejzajímavější. Text komise neříká nic o rovnováze, kterou bychom měli najít mezi zdaňováním kapitálu a zdaňováním práce, nebo o prostředcích, jak zlepšit daňovou kontrolu podniku. Ještě horší je, že zde nevidíme vůbec nic ohledně nutnosti boje proti daňovému dumpingu a ohledně toho, že by se členské státy mezi sebou začaly předhánět, pokud jde o daň ze společností. Komise tam chválí daňovou konkurenci a zcela vylučuje jakoukoliv harmonizaci daně ze společností. Můžeme si číst ve, v úvodním prohlášení, že je těžké posouzit, posoudit eh, skutečné dopady na příjmy jednotlivých členských států a nakonec eh, bude záviset na strategických rozhodnutích přijatých na národní úrovni. Je tedy na členských státech, aby si to zařídili, aby to nevedlo k poklesu jejich daňových příjmů. To je podle mě nezodpovědný návrh z ekonomického i z politického hlediska. Nejistota ohledně daňových příjmů je navíc ještě provázena problémem z náklady. Tím, že by se řídil ještě 28. volitelný režim pro daňové úřady. Já vám velmi jasně říkám, kolegové, přijmout systém volitelného společného konsolidovaného daňového základu, aniž by se zde stanovil určitý práh, nebo strop tedy, to by nebylo rozumné. Bojujeme o to, abychom vybředli z největší hospodářské krize, kterou jsme kdy zažili. Členské státy musí drasticky omezovat své schodky, aby omezili svou zadluženost. Někteří chtějí posílit pakt stability, aby se lépe kontrolovaly národní rozpočty a sankcionovaly země, které by nesplňovaly své závazky z hlediska rozpočtové disciplíny a my v této chvíli, evropští poslanci, chceme hlasovat pro návrh, kde komise sama uznává, že vůbec netuší, jaký to bude mít dopad na veřejné finance členských států. V tomto návrhu komise jasně dává přednost zájmu podniku na úkor daňové spravedlnosti a příjmu zdaní, které by získaly členské státy. A to i ve státech, které jsou plně zasaženy současnou krizí. Jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby to bylo skutečným pokrokem, je, aby tento společný daňový základ byl povinný a ne retroaktivní, a že by se tam stanovila minimální sazba pro podniky. Tím bychom mohli vytvořit daňovou spirálu, aby se přiblížila daňová legislativa a aby se vytvořil systém, kde by se výhody rozdělovaly mezi členské státy. Paní Thyssen navrhuje, aby posouzení této směrnice a jeho působení po pěti letech byla příležitost k tomu, abychom se zamysleli nad povinným eh, systémem a abychom zašli ještě dále při harmonizaci. Nicméně to je příliš dlouhé období těch pět let retroaktivní nebo tedy zpětná konsolidace na dobré, dobrovolném základě by mohla mít eh, velmi negativní důsledky. Pokud nebudeme mít systém povinného konsolidovaného společného daňového základu a ne, nezavedeme stropy, tak by bylo lepší upustit od té části konsolidace a přidržet se pouze harmonizace obsahu daňového základu, což by samozřejmě mělo být eh, povinné. To by bylo řešení, které je dost daleko socialistickým ambicím pro Evropu, nicméně umožnilo by to ztransparentnit eh, daňové sazby a také by podniky nemohly využívat eh, těchto pravidel k tomu, aby dělali skrytý daňový dumping. Děkuji. Děkuji, Silvi. Děkuji. Děkuji, Marian já nemám žádný problém s tím, že máme text v nizozemštině. Potom je důležité, abychom ho nějak pochopili, ale to se nám podařilo, bylo to přeloženo, takže žádný problém. Chtěla jsem říci, že mě trochu zaskočil kontext, ve kterém se přijímají tato rozhodnutí. To znamená, že to není nějaký jakýkoliv okamžik v budování Evropy, kdy si můžeme říci, máme čas na to, abychom se v pohodě mezi sebou dohodli, v klidu. Já myslím, že si vůbec neuvědomujeme, nebereme v úvahu kontext eh, velmi závažné krize a neuvědomujeme si, jaké signály musíme vysílat vůči občanům. V tom smyslu, že Evropa by měla být co nejkonkurenceschopnější a nejpevnější. Musíme se rozhodnout eh, v tom či onom směru. Druhý bod. Eh, souhlasím s něčím z toho, co říkal Liam, ale já nemám problémy s tím, že by se snižovaly náklady podniku. To samo o sobě není špatné, aby se především pro podniky, které se pohybují v celé řadě členských zemí, aby se jim omezila byrokracie, aby se jim snížily snížili náklady, to není žádný problém. Neměli bychom postihovat podniky, to rozhodně není naším cílem. Ale z hlediska vnitřního trhu mě tady jedna věc trápí. Když se snažíme a a priori komise se má snažit eh, pozbudit vnitřní trh. Pokud se opravdu snažíme obnovit růst, pokud eh, skutečně chceme konsolidovat eurozónu, tak si myslím, že je to opravdu trochu citlivé navrhnout něco dobrovolného. Zamýšlím se nad tím teď tady nahlas, ale byl by zde nějaký rozpor, kdybychom řekli, že souhlasíme se systémem, který navrhuje komise, bylo by to tedy dobrovolné, ale měli bychom navrhnout, aby alespoň v eurozóně se mohly využívat taková pravidla jako posílená spolupráce a tak dále, s cílem vytvořit závaznější, povinnější systém a systém, který by byl, no nechci rozhodnout, v každém případě si myslím, že pokud se spokojíme s tím, že řekneme, že je zde dobrovolný nebo volitelný systém v tomto kontextu, především tedy v rámci eurozóny, tak to mně připadá takové trochu lehké. Nemohli bychom skombinovat eh, eh, nebo najít rovnováhu mezi přáním jedněch a druhých, subsidiarita, o tom hovoří národní parlamenty, ten argument je podle mě takový trochu mimo. Na vnitřním trhu říkáme, že chceme subsidiaritu. Pokud ho chceme zavřít, ten vnitřní trh, tak ho prostě zavřeme. Ale neříkejme potom, že potřebujeme trh. Já si myslím, že členské státy by si měli ponechat eh, svůj prostor, to je pravda, ale myslím, že je to mnohem přijatelnější, když bychom měli společný rámec, společný daňový základ, nevím. Myslím si, že když máme na jedné straně nic, na druhé straně všechno, určitě se můžeme nějakým způsobem shodnout, najít nějakou střední cestu a dosáhnout toho, aby členské státy využívaly některých svých eh, možností se rozhodnout, abychom jim neubírali nějaké kompetence Možná se snažím navrhnout eh, něco, co je příliš složité, Nicméně, Marian, neměli bychom podezírat členské státy, že chtějí neustále vyvíjet na někoho tlak. Některé jsou připraveny pokročit vpřed. Měli bychom diskutovat o tom, co nám připadá důležité v rámci eurozóny. Viděla jsem, eh, že tady hovoříš o paktu Euro+, to už Evropská rada přijala. Hovoří se tam také o daňové oblasti. Já si myslím, že toto nemůžeme ignorovat. Eh, děkuji v každém případě a zůstávám otevřená jakýmkoliv návrhům a jakékoliv diskusi. Ivo? Děkuji. Ivo. Eh, dobrý den. Dobrý den, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si <clears throat> připravil sice své poznámky v angličtině, ale Zkusím to tedy výjimečně dnes ve svém jazyce. A hned na začátek já se musím eh, paní Tysen velmi zastat v dnešní debatě, protože já mám dojem, že přišla velmi poučená z minulé debaty, kdy jsme se bavili o konsolidovaném základu a že si je velmi vědomá toho, že to je téma, kdy tady její povinností, kterou jí nezávidím, je směřování ohně a vody, protože na jedné straně v tomto výboru sedí lidé, kteří by si velmi přáli úplnou harmonizaci daňových systémů, eh, úplnou harmonizaci daňových sazeb. Na druhé straně jsou tady lidé, kteří si domnívají, že eh, daňová konkurence je zdravá a pro Evropskou unii prospěšná. Eh, a jaksi její, její role je v tom velmi nezávidění hodná a když jsem mi tady poslouchal a pozorně jsem mi poslouchal, tak já mám dojem, že se snažila vyvážit tady tyhle ty pohledy a e, proto její vystoupení považuji za za velmi umírněné, velmi rozumné, přestože bych si troufnul tvrdit, i tak, jak z předcházejících vystoupení paní Thyssen znám, tak by si velmi přála, aby ten systém byl zřejmě systémem povinným. Nicméně eh, bere tady v úvahu jako, jako reportérka to, že tady není tenhle ten názor jako jediný, přestože je s největší pravděpodobností dominantní v tom výboru, ale není jediný. Já se jí tedy v tom kontextu chci zastat a domnívám se, že odvedla dobrou práci. Eh, Myslím, že vystoupila také eh, s dobrým vědomím eh, ekonomického a politického prostoru, v jakém se tenhle ten návrh pohybuje, neboť eh, já v tomhle parlamentu sedím a pracuji nějakých sedm let a pokud si dobře vzpomínám, tak konsolidovaný základ daně je tady po celou tuhle tu dobu tématem, které v nějaké formě je probíráno a, a dnes v docela obtížných podmínkách vnějších, ekonomických i politických eh, má být, eh, má být tento koncept v nějaké podobě prosazen. Čili, čili i to okolí, s jakým eh, svědomím toho okolí jak paní Thyssen vystoupila, mám dojem, že vystoupila s pochopením, protože určitě a nepochybně eh, v Evropské radě nebude jednomyslnost v tomhletom, eh, v tématu a eh, to bylo z jejich slov cítit. Já bych si dokonce při vědomí současných, současného vývoje troufnul spekulovat, že v části Evropské unie budou zavedeny Eh, zavedeny harmonizované daňové sazby dřív než konsolidovaný základ daně. Mám dojem, že celkový vývoj k tomu, k tomu směje, ale tu prosím berte jako moji spekulaci. Já podám několik pozměňovacích návrhů k, k tomu, co paní Tysen představuje a budou eh, se řídit následující, následující filozofií. Za prvé Eh, systém konsolidovaného základu daně by měl být volitelný. Eh, za druhé, eh, ne všechny malé a střední podniky tento systém potřebují, neboť operují na významně menším prostoru, neoperují na nadnárodním prostoru, takových firm je, je málo a tudíž jak si tvrdit, že to potřebují všechny firmy pro, svůj, pro svoji potřebu, není třeba já jsem hluboce přesvědčen, právě s ohledem na současnou, eh, současnou složitou ekonomickou a politickou situaci, že ty hlavní podněty pro to, jak řešit ekonomické problémy, by měly zůstat na národní úrovni. Ta úroveň je lokálně omezená, je menší, je flexibilnější, eh, bude respektovat hospodářské a sociální zvyklosti daného prostoru a bude to určitě pružnější a rychlejší než hledání nadnárodního řešení. Já v tomto kontextu vážně nechápu, proč panuje tak, tak hluboká nedůvěra eh, k hledání národních, eh, národních řešení. A poslední bod. Já považuji za velmi rozumné to, co paní Thyssen tady navrhovala, eh, pětileté období po kterém by měl být eh, hodnocen účinnost tohoto, tohoto projektu. Eh, mám dojem, že zase bere v úvahu to, že názory na tento projekt jsou rozdílné a že ani u mnohých obhájců eh, nepanuje absolutní jistota, že je to systém ve své podstatě přínosný a správný. Děkuji. Thank you, Filip. Děkuji. Děkuji, Sharon. Dobrý den, Marian. Marian, já souhlasím s tím, že pokud chceme, aby byl hlas parlamentu slyšet v této debatě, protože nemáme spolurozhodovací pravomoc, potřebujeme jednoznačnou většinu. Naprosto v tom souhlasím. A o to musíme usilovat. Ale myslím si, že v debatě, která teď probíhá, se ukazuje, kde může ta většina spočívat. A já myslím, že to, co právě říkal Ivo, v podstatě chválil vaši práci a ta slova přicházejí od eh, euroskeptika, já si opravdu myslím, že to není úplně správné, protože já tady slyším, že je tady možná konsensus mezi čtyři hlavními proevropskými politickými rodinami, abychom byli trošku odvážnější u těch dvou velkých věcí, důležitých věcí, na které jste správně poukázala jako věci zásadní. Za prvé, souhlasím se Silví v tom, že tady otázka eh, vnitřního trhu a také bych řekla dokonce hospodářské soutěž, řekl hospodářské soutěže. Marian, pokud jste malým nebo středním podnikem ve Flandrech, tak nemáte moc velkou flexibilitu. Prostě musíte platit daně na takovém základě, jak to předepíše belgický stát. Pokud jste na národní společnost, i když působíte v Belgii, můžete začít optimalizovat a můžete využít všechny výhody systému, rozdíly, mezery v definicích a v sazbách, abyste provedli optimalizaci. A v podstatě vládě upřete váš řádný příspěvek. Takže pokud jste velký podnik, tak vám to projde. Když jste malý podnik, tak máte smůlu. A pokud chcete znovu vyvážit vnitřní trh, já si myslím, že je nutné přejít nejenom na společný konsolidovaný základ daně, ale také na společné sazby. Takže u těch dvou věcí, volitelnosti, když se na to podíváme z hlediska zjednodušení, já myslím, že ten systém bude složitější, když to bude volitelné. Je to takový 28. režim. A to podle mě neodpovídá požadavku na větší zjednodušení. Takže pokud přejdeme k závaznému systému CCCTB, bude to znamenat náklady na konvergenci, přechodné náklady pro všechny, a tak je to u každé velké změny. Náklady, které se pojí se změnou, patří do té rovnice, ale otázka je potom, jestli ty výhody jsou větší než ty náklady a my říkáme, že ano. Takže podle mě si volitelnost nemůžeme dovolit nechat na příště. To musíme řešit už teď. A pokud, pokud mezi vaší politickou rodinou, nebo my se, se naše politické rodiny, socialisti, liberálové a zelení, mohou dohodnout, že bychom měli postoupit rychleji k tomu, přistoupit rychleji k tomu závaznému systému. Pokud se na to můžeme dohnout, tak bychom to měli říct, místo toho, abychom řekli, že to necháme na revizní doložce a tak dále. Takže já bych alespoň prověřil, jak to vypadá, jaká je situace. Jestli se dokážeme dohodnout teď. Pokud ne, tak nic, ale pokud ano, tak bych to tak udělal. A druhá věc, harmonizace sazeb. Tady jsem proto, abychom neměli jednu jedinou sazbu, ale abychom měli určitou škálu sazeb, stejně jako DPH. Protože si velice dobře vzpomínám na ty vášnivé debaty, které probíhaly v souvislosti s touhle situací nedávno. Myslím, že tam byl gay. A já myslím, že Irové mají tak trošku pravdu, když říkali, podívejte, my tady nejsme všichni rovní. Nejsme si všichni rovní. Nejsme všichni na stejném místě. Ve vztahu k jádru Evropy. A měli bychom najít nějaký způsob, jak kompenzovat fyzické nevýhody a s tím souhlasím. A proto si myslím, že mm, především z tohoto důvodu, spíše než z důvodu té zdravé konkurence, jak jste to zdůrazněvali někteří z vás, potřebujeme určitou škálu. Škálu sazeb. Ale tu škálu potřebujeme. Protože já si velice dobře vzpomínám, že jsem mluvil s někým, koho velice dobře znáte, jmenuje se Eve a pořád ještě nějakou dobu bude ministerským předsedou této země a velice jednoznačně mi řekl, že jako belgický premiér je proti této věci, pokud nebudeme mít obojí. Jak daňový základ, tak sazby. Protože jinak se tím jenom zvyšuje konkurence a zajišťujeme, že urychlíme ten závod ke dnu. A to já jako premiér této země nechci. Já si myslím, že jedno bez druhého nejde. Buď budeme mít obojí, nebo nic ale opravdu potřebujeme větší zbližování sazeb. Ale chci ještě jednou zdůraznit, že nemáme jeden recept pro všechny. I u DPH bych obhajoval úplnou harmonizaci, ale v tomto případě u těch podnikových sazeb bych dal určitou flexibilitu členským státům. A ještě bych se vrátil ke kontextu, velice dobře si vzpomínám, a ono to už asi není moc eh, aktuální, ale ne tak dávno, Merkozy říkali, že chtějí úplně integrovat daňové sazby mezi těmi dvěmi velkými ekonomikami Evropy. Ano, to bychom také chtěli my, jako zelení. Mimo jiné, v Beneluxu jsme říkali, že se k té iniciativě musíme připojit a čím dříve, tím lépe, protože pak to můžeme také společně vyjednávat a nebudeme se muset připojit k něčemu, co ostatní učili bez nás, ale ještě lepší by bylo, kdybychom měli plně komunitární přístup. Takže opakuji, Myslím, že bychom skutečně měli prověřit, jaká je tady situace a zjistit, jestli se dokážeme dohodnout na nějakém odvážném návrhu. Protože pokud ano, tak je to příležitost, která by nám z politického hlediska neměla uniknout, protože by to byl silný hlas parlamentu ve vztahu k oběma opatřením, která bychom mohli považovat za součást reakce na krizi. A já vím, že ne každý s tím tady může souhlasit, ale velká otázka zní, jestli tady máme demokratickou většinu a pokud to je možné, tak já bych něco takového opravdu udělal. Takže očekávejte z naší strany odvážné pozměňovací návrhy na toto téma, ale opakuji, my chceme silnou většinu, takže uvidíme, jak daleko můžeme společně zajít, ale čím dále, tím lépe. A ku podivu mám na seznamu G. Michela. Děkuji, paní předsedkyně, já mohu být velmi stručný. Především chci poděkovat Marian za tuto zprávu. A chci také poděkovat kolegům za příspěvky z dnešního dopoledne, které byly velmi zajímavé. Ale myslím, že je třeba rozptýlit určité mýty. Za prvé, kdybychom to měli udělat, dalo by se to schválit do, roce, do roku 2013 a zavést zřejmě někdy v roce 2016. Takže já dost pochybuji o tom, že by to nějak pomohlo té e, současné krizi, před kterou stojí Evropská unie. To bychom asi očekávat neměli. A za druhé, i pak by to bylo volitelné a mohlo by trvat mnohem déle, než by se na to členské státy zvykly. Za třetí, v dalších zemích, jako jsou třeba Spojené státy, kde mají jednu měnu, například ve státě Delaware, tam je, myslím, registrovaná velká většina společností v oblasti informatiky, protože tam jsou prostě daně mnohem příznivější než v jiných částech Spojených států. Pan Monty samotný ve své zprávě uvádí, že daňová konkurence je žádoucí. Je to dobrá věc v Evropské unii v současné situaci. Ale konkrétně si myslím, že musíme zohlednit to, že máme devět národních parlamentů, které vyjádřily výhrady podle článku 2 ve vztahu k zásadě subsidiarity a proporcionality. A já si myslím, že bych bylo víc, kdyby se nekonaly všeobecné volby. A třeba v Irsku by obě sněmovny vyjádřily tyto výhrady, ale ta druhá sněmovna je rozpuštěná a zatím ještě nezačala znovu zasedat. Takže já myslím, že ta diskuse ještě nějakou chvíli potrvá. Já ji vítám. Já jako člen z malého členského státu asi zase nemám tak velký vliv, ale kdyby to nevyhovovalo Francii nebo Německu, tak bychom asi neslyšeli ty argumenty, které jsme dopoledne slyšeli. Musíme myslet na to, co se hodí nebo co je vhodné pro Evropskou unii. A když by to náhodou nehodilo Irsku, tak obecně řečeno mohu uvažovat o tom, co by se hodilo obecně Evropské unii, protože v konečném důsledku to bude mít přínos pro nás, pro všechny. Třeba v minulosti s paktem eh, stability a růstu to bylo tak, že malé země byly jenom pozorovatelé a pravidla stanovily země velké. Takže já mám výhrady k tomu, jaké názory tady dnes dopoledne zazněly. K některým z těch názorů rozhodně k tomu nedojde přes noc. A rozhodně to nevyřeší současnou krizi. Myslím, že musíme zohlednit subsidiaritu a proporcionalitu. A kromě toho mě zajímá zbytek těch argumentů, ale mám důrazné výhrady vůči některým z argumentů, které už tu zazněly. Děkuji. Děkuji. Eldeka. Děkuji. Jako výchozí bod eh, bych ráda řekla, že souhlasíme se svou kolegyní, s jejím přístupem a náhledem na věc. Mám ale několik výhrad, které bych zde ráda uvedla. Za prvé, naším cílem je zvýšit konkurenceschopnost, podpořit růst a omezit byrokracii. Zdá se mi, že studie, kterou připravila komise, vznikla za maďarského předsednictví. Čísla ohledně hospodářského růstu nebyla příliš uspokojivá, uklidňující. Pokud si dobře pamatuji, pro Maďarsko se hovořilo o jednoprocentním případě nebo o jednoprocentní recesi. Když se podíváme na rok 2016, tak eh, tento konsolidovaný daňový základ eh, pro mě není příliš eh, dobrou eh, záležitostí a nemyslím si, že by bylo na čase tuto záležitost zavést. Ptám se komise, zda byla tato studie aktualizována s ohledem na současnou situaci a jaký je dopad eh, na celkový růst. Je zde růst, znamená to růst pro celou Evropskou unii a co se stane s těmi nejzranitelnějšími zeměmi? A nyní další série otázek. Ohledně podrobností. Do jaké míry tento systém zvýší byrokracii, bude-li zaveden? Jaké náklady z něj vyplývají? Vidím, že to neznamená plus, pokud jde pro celou Evropskou unii. Co to ovšem znamená pro členské státy? Mám na mysli především daňovou kontrolu, vzhledem k tomu, že pro daňovou kontrolu to bude znamenat další náklady. Vyplývají z toho velmi vážné otázky. Dívala jsem se také na eh, způsob eh, poměrného rozdělení a zdá se mi, že pro různé členské státy jsou různé faktory hodnoceny velmi různým způsobem. Například eh, pokud jde o náklady a příjmy a jejich skladbu, i srovnatelnost a vůbec zpráva celého systému mě připadá složitá, problematická. Obsah této formule tedy není úplně jasný. To jsou otázky, které mě připadají důležité, zásadní. A myslím si, že je to důležité pro stanovisko státu, aby stát věděl, zda je pro nebo ne. Některé státy mají výhrady k zavedení konsolidovaného základu pro zdaňování společností a k těmto státům patří i Maďarsko. Já si myslím, že bychom měli snížit ten počet otevřených otázek, alespoň toto na úvod. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, Pítr. Děkuji. Já bych chtěla říct, Marian, že samozřejmě to, že by to mělo nepoměrný dopad na malé a střední podniky, je věc, kterou musíme všichni na paměti. Už jsme opakovaně viděli, že k tomu dochází. Samozřejmě podniky pořád ještě zaměstnávají většinu pracovníků eh, v Evropské unii, souvisí to také s přímými zahraničními investicemi. Já tady nemám žádný konkrétní návrh, ale myslím si, že musíme být ambiciozní, pokud je o CCCTB. Myslím, že musíme mít vysoké cíle. A souhlasím s panem Lambercem v této věci. A také sou, chápu, stejně jako on, protože mluvil se svým premiérem, že jde hlavně o to, že různé země jsou na tom různě, takže když necháme na velkých zemích, aby určili ta minima, upřímně řečeno, uvidíme v, nějakém, v nějaké podobě ten závod ke dnu, takže musíme být opravdu opatrní. A také si myslím, že je zajímavé, že o tom vůbec mluvíme. A je dobré, že tady Gay Mitchell. My víme, že některé země eh, označujeme za jakési peraje, protože se prostě nechtějí podřídit tomu, co se stane v oblasti daňové politiky. A vidíme, že se přijímají usnesení u jiných věcí. Já myslím, že to není spravedlivé. Myslím, že musíme zohlednit eh, stanovisko a průmyslovou základnu a konfiguraci každé země. Samozřejmě musíme usilovat nebo eh, zvažovat, co uděláme s těmito příjmy. Danění a příjmy ze zdanění nesouvisí jenom s harmonizovaným přístupem. Jde také o to, abychom ty peníze využili. Samozřejmě v té, na té, v té průmyslové základně v rámci struktury našich vládních výdajů, takže musíme najít logický způsob, jak to napojit na fiskální konvergenci a harmonizaci. Pokud toto bude ten odvážný krok, který příště uděláme, nemělo by se to omezit na ty hlavní země, Musí to platit pro celou Evropskou unii. Naše úrokové sazby znamenají, že jsme eh, globální konkurenti a pokud se názory budou lišit, tak mi připadá, Marian, že vaše zpráva se ubírá správným směrem, ale pokud vlády a rada ministrů budou mít takovéto omezenější názory, uvede to ke špatným praktikám. No, krám, děkuji. Máme asi ještě půl hodiny, už nemám někoho dalšího na seznamu. Já vím, že Filip se hlásil. A, takže to může být taková interaktivní debata. Mohu se také ještě obrátit na komisi. Takže Filipe, vy jste chtěla reagovat na něco, co říkala Ildeka, myslím. Ano, chtěla jsem reagovat na geje, protože já myslím, že my dva jsme vedli faktickou debatu o jirské situaci neutrální debatu. Já jsem nikdy neukazoval na Irsko prstem. Já si myslím, že každý z nás má v legislativě něco, co v podstatě vede k daňovým rájům a společně bychom s tím něco měli dělat, ne ukazovat prstem na jeden členský stát. A ten postoj zaustávám stejně, zastávám dál. Jenom mě trošku vadí, že odkazujete na Delaware ve Spojených státech. Wilmington, Delaware, Tam jsou místa, kde na jedné adrese je registrovaných 200 tisíc podniků. Já to nazývám daňovým podvodem. Možná, že je to zákonné, ale je to daňový podvod. A já bych něco takového neprosazoval v Evropě. Takže podle mě USA není. Paní předsedkyně, jestli mohu, když je to interaktivní debata. Já jsem právě říkal, že v Evropské unii, v jednotné Evropské unii taková věc pořád ještě být může. Ano, takže to bych já nevolil, ale pořád bych chtěl to systému flexibilitu. Protože naprosto souhlasím s tím, co říkáte, s tím, že bychom neměli mít dvě velké země, které budou učovat náš osud. Chceme, aby to byl komunitární přístup, aby to bylo možné, tak musíme vyhovět potřebám všech členů společenství, nejenom některým z nich. Takže s tím souhlasím a počítám s tím, že budeme na tomto společně pracovat. Silvi, ještě jednou. Ano, je to důležité a já jsem to také chtěla zdůraznit. Já nevím, kolik já jsem měla rozhovorů s, v irské televizi, v irském rádiu, jsem si velice dobře vědoma toho, nakolik je to citlivá věc ve vaší zemi. Na druhou stranu nechci, aby se někdo tady myslel, že všichni europoslanci, kteří pocházejí z Francie a z Německa, zastávají postoj vlády a prostě poslouchají vládu. Určitě u některých zpráv můžeme zaujmout široký pro evropský přístup, to všichni musíme mít na paměti, a znovu bychom se měli pokusit zamyslet se na tou situací tak, jak je, a nejenom teoreticky. Možná, že stojíme před recesí. A to znamená, že bychom se navzájem skutečně měli podpořit a ne vzájemně bojovat nebo bojovat v eurozóně a s ostatními partnery. Musíme najít nějaká dobrá řešení. A v tomto duchu já rozhodně chci pracovat a já doufám, že všichni věříte, že jsme si vědomi toho, že to je citlivá věc, víme, že v Francii a Německu není vždycky snadné pochopit, na druhou stranu není špatné, že se někdo pokouší postoupit trošku víc ku předu. Děkuji. Ještě někdo další se k tomu chce vrátit? Ano, jistě, nakonec vám dám slovo, Mariana, ale pokud chcete říct něco i v mezidobí, dobře? Ano, když to bude možné, děkuji. Milí kolegové, vyslechla jsem si určité připomínky. Myslím si, že náš kolega Ivo eh, to velmi dobře vystihl. Můj osobní názor není obsažen v této zprávě, ale já zde nemám vyjadřovat svůj osobní názor. Já jsem zpravodajka, takže se snažím předložit něco, co by nám umožnilo postoupit vpřed všichni společně. Chtěla jsem vytvořit něco, co nám umožní posunout věci, abychom měli pozitivní vliv na radu, která musí rozhodnout eh, jednomyslně a kde to nevypadá příliš dobře, ale chápu starosti kolegů, chápu jejich obavy. Samozřejmě můžeme říci, že pokud dosáhneme většiny, Zda bychom se neměli pokusit zajít ještě dále. Uvidíme, jak se to vyvine s pozměňovacími návrhy, čeho budeme moci dosáhnout. Ale konstatuji zde dvě důležité věci. Vidím v tom, co říkají kolegové, že se zde opakuje věc, eh, kterou jsme velmi často zažili, když jsme hovořili o daňových záležitostech. Nemáme důvěru ve své daňové úřady. To vidíme, když se hovoří o DPH. Už roky se říká, že daňové úřady musí kontrolovat své vlastní území. Klademe si otázku, zda to dělají dobře, zda jsou dostatečně přísné. Většina z nás si myslí, že právě v naší zemi jsou ty nejpřísnější kontroly. Ale máme zde problém. Pokud nemáme důvěru v naše daňové úřady, pokud eh, neakceptujeme naše daňové úřady, pokud je zde nedůvěra, tak eh, nemůžeme postoupit vpřed. Eh, to jsou předpoklady, které bychom měli vytvořit, ale máme na to čas. A já se jako občanka, jako europoslankyně občas ptám, že co se stane, když budeme mít eh, daňovou integraci. Budeme více závislí na našich daňových úřadech. Neměli bychom dohlížet na to, aby to dopadlo co nejlépe. Je to takový trochu začarovaný kruh. Ale myslím si, že bychom přece jen eh, měli být schopni důvěřovat našim daňovým úřadům. Pan Mitchell právě říkal, že jsme konstatovali, že když velký členský stát nedodrží normy, tak eh, jsme trochu flexibilnější, Nicméně u malých států jsme velmi přísní. To je pravda, pane Mitchelli. Ale musíme zde odlišit eh, mezi daňovou legislativou na straně jedné a na druhé straně mezi paktem růstu a stability. Pokud máme evropskou směrnici, tak samozřejmě bude rozhodovat Evropský soudní dvůr. Ten bude kontrolovat, ten bude zodpovědný za kontrolu. Každý může navrhnout řízení o předběžné otázce. A potom samozřejmě velké i malé země budou eh, nahlíženy stejně. Pokud jde o evropskou legislativu, tak, eh, tak to vypadá. Pokud jde o pakt růstu stability, tak zatím zde ještě nemáme kontrolu ze strany Evropského soudního dvora. Paní Merkelová chce, aby to tak bylo, ale zatím tomu tak není. Tam zatím rozhoduje rada a zatím nepřistupuje k malým a, stejný, a velkým státům stejným způsobem. To tež nemůžeme říct o Evropském soudním dvoru. Obecně si tedy klademe otázku, k čemu směřujeme, jaké budou dopady. Myslím si, že nikdo zatím dopady posoudit nemůže. I když budeme mít eh, závazný systém, tak můžeme mít odhady, ale budou zde určité marže, určitý prostor, eh, určité riziko když budeme usilovat o ten společný konsolidovaný daňový základ. Pokud jsme přesvědčeni, že potřebujeme změnu, že potřebujeme společný daňový základ, ke kterému potom něco třeba ještě doplníme, musíme začít prostě od začátku. Musíme na sebe vzít riziko, a pokud je třeba provést změny, měli bychom toho být schopni. A tyto úpravy mohou být prováděny na evropské úrovni, ale to bude možné pouze v případě, když budeme mít eh, celý daňový cyklus. A pokud členské státy budou mít tento systém, budou moci sami dohlížet na to, aby měli k dispozici dostatek prostředků pro to, aby toto financování mohlo proběhnout. Děkuji. Já jsem se k vám chtěla vrátit úplně na konci debaty, ale možná, že tady bude ještě pár dalších věcí, o kterých budeme mluvit. Já myslím, že je celkem užitečné, že v této debatě se ukazuje, jaké napětí se může pojít z CCCTB. Můžeme to například zavést v prostředí, které bude stimulovat eh, hospodářskou soutěž, ale pak, když budeme mít jednotnou sazbu, tak bychom najednou mohli tu soutěž, tu konkurenci zrušit, ale tak se asi u legislativy postupovat úplně nedá. Takže je dobré, když se podíváme na všechny ty možnosti. A já rozhodně souhlasím, že bychom měli mluvit o nějakých škálách a ne o nějakých pevných sazbách, pokud něco takového nakonec uděláme. Mě rozhodně napadá že třeba u DPH jsme občas umožnili sazby změn třeba na podporu cestovního ruchu. A vzhledem k tomu, že stojíme před krizí růstu, a ta možná ještě nějakou dobu potrvá, chceme mít v ekonomice takovéto nástroje i prostřednictvím daňového základu. To znamená, že chceme nějaké výhody i v rámci jednotlivých zemí, V některých zemích se to dá dělat i teď. A já myslím, že se musíme postarat o to, že poukážeme na to, že tuto flexibilitu budeme potřebovat v budoucnu. I když budeme usilovat o něco harmonizovanějšího a myslím o hodně transparentnějšího, pokud je o daňový základ, protože, jak víte, když se podíváme na příjmy z daní, tak bychom neměli ukazovat prstem na Irsko, ale někam jinam protože k tomu přispívají jak eh, sazby, tak základ. Já jsem říkala, že dám příležitost komise tady tam Neil a potom se ještě eh, vrátíme znovu na Marian, aby k tomu něco mohla říct. Pan Tom Neil. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem šéf oddělení, eh, které se zabývalo velkou částí práce na CCCTB a proto jsem zde dnes mezi vámi. Já bych chtěl stručně promluvit o tomto konceptu jako celku. Bylo velice zajímavé vyslechnout si příspěvky jednotlivých poslanců. Myslím si, že jste zcela oprávněně zmínili tři hlavní věci, to znamená ta volitelnost, konsolidace a sazby. Určitě znáte velice pevné stanovisko komise k těmto všem třem eh, otázkám, je ale zajímavé vyslechnout si vaše názory. V konečné zprávě, ať už bude jakákoliv, eh, se bude komise zabývat čímkoliv, co v té zprávě bude. Vyjádřil bych se však třem věcem, které se objevily v té rozpravě. Pokud jde o tu volitelnost, eh, my jsme o tomto slýchali v technické diskusi v rámci pracovní skupiny Rady. Chtěl bych vám všem připomenout, že když se říká, že máme obavy, že by nějaký členský stát mohl mít i problémy s eh, uplatňováním dvou pravidel, dvou systémů daňových, eh, do dvou systémů zdanění, tak připomínám, že ve směrnici se říká, že členský stát musí eh, poskytnout k dispozici systém pro CCCTB. Neříká se nikde, že musíme mít ještě další daňový systém nad rámec toho, pokud Členské státy nechtějí provozovat dva daňové systémy, mohou své systémy upravit podle pravidel CCCTB. Tím mohou tento problém zcela vyřešit. To zaznělo na pracovní skupině rady, proto jsem to zde chtěl připomenout. Druhá věc, o které chci mluvit, je eh, to zmíněné IFRS a propojení s tím. Paní zpravodajka, myslím, vyjádřila v podstatě naše stanovisko, jenom jednu věc doplním. doplním. Je zde ještě jeden důvod, proč jsme Ehm, neúplně ochotní eh, vytvořit přímo návaznost na IFRS, proto, a to je to, že ne všechny členské státy v EU jsou schopny tento nástroj využívat. Členské státy buď eh, umožňují společnostem nebo vyžadují od společností, aby tento nástroj používali ve svém účetnictví a nedělají to všechny státy. Takže pokud CCCTB bude s tímto nástrojem propojeno, bude to problematické, protože v některých členských státech bude nemožné připravit účetnictví na základě legálních požadavků. A poslední věc, subsidiarita. Eh, jenom pro vaši informaci, pokud byste to náhodou nevěděli, eh, my jsme obdrželi stanoviska eh, od parlamentu v devíti členských státech podle protokolu 2 Lisabonské smlouvy, což je 13 hlasů kteří, které říkali, že se subsidiaritou je nějaký problém. Nicméně práh 18 hlasů jsme nedosáhli, což by spustilo tady formální proces přeskumu, ale eh, v rámci politického dialogu komise, z, eh, komise zhodnotila tyto, tyto reakce a odpověděla všem jednotlivým parlamentům. Ty, ty byly odeslány hm, na konci října, na začátku listopadu a momentálně se pracuje na jejich zveřejnění. Nicméně komise, to chci říct, odpověděla všem národním parlamentům, pokud jde o subsidiaritu a došla k závěru, že nesouhlasí s národními parlamenty eh, v tom smyslu, že si nemyslí, že eh, tento, tento návrh nějakým způsobem eh, z, znehodnocuje subsidiaritu nebo proporcionalitu. Každopádně komise vítá příležitost vyslechnout si rozpravu, která zde probíhá a těšíme se na konečný návrh zprávy, a jakmile jej budeme mít, začneme o něm hovořit. Myslím si, že je důležité, aby parlament zaujal silné stanovisko v této věci. Děkuji vám za pozornost. E, tak, podíváme se na hodinky. Ano, máme ještě čas. Ildeko, prosím, vy jste ještě chtěla něco říci a poté dostane slovo Marian. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechla jsem si odpověď komise a musím říci, že moje otázka zodpovězena nebyla. Já jsem se ptala, jaké jsou eh, perspektivy růstu Evropské unie, bude-li tento systém doporučovaný komisí zaveden. A pokud je hospodářský růst, eh, tak eh, které členské státy nebo jak budou tímto systémem postiženy nebo ovlivněny ty nejzranitelnější členské státy. Pokud nebudeme mít nějakou studii s čísly, nevím, jak bychom se mohli rozhodnout tím či oním způsobem. Děkuji. Chce na toto komise reagovat, nebo budete reagovat ní i příště? Eh, můžu reagovat rovnou, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem o tomto nemluvil už předtím. Eh, v komisi máme data o dopadových studií a hospodářské analýzy které se zabývají celou řadou různých eh, možností prognóz a různých analýz, podívá, dívá se to na trendy a celkovou analýzu. A pokud jde o identifikaci zranitelnějších členských států, zde jsme se dívali na modely možných případů a jejich dopadové studie. Takže jsme zkoumali dopad na jednotlivé členské státy v případě, že se situace vyvine několika různými způsoby. Samozřejmě jde o to, jaký scénář si vybereme a jaké daňové sazby členské státy použijí eh, v rámci společného základu. Samozřejmě eh, ty systémy se nezabývají sazbami pouze tím daňovým základem, takže jsme v situaci, že když členský stát sníží nebo zvýší sazbu a změní tedy příjmy do státní kasy, není z naší strany možné dát k dispozici konkrétní výsledné číslo. To je jedna věc. A druhá věc, toto jsou prognózy. Když jsme členské státy žádali v rámci technické rozpravy, když jsme toto připravovali o informace, tak jedna otázka na ně byla, víte, Eh, jaké budou vaše příjmy zdaní eh, v příštích pěti letech nebo deseti letech, samozřejmě nám nikdo neřekne, že ví, nikdo neví, protože to nikdo opravdu nemůže vědět. Takže komise se vlastně snaží modelovat eh, celou řadu výsledků podle jednotlivých možností, podle toho, co může nastat. Je to poměrně detailní analýza, detailní prognóza, zabývá se tématem z celé řady úhlů a všechno bylo publikováno. Děkuji. Anny chtěla slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Mám jeden dotaz e, na Evropskou komisi. E, souvisí to s poslední poznámkou o jednotlivých členských státech. E, tušíte, jakým způsobem budou vypadat příjmy z daní, to znamená, kdy bude dosaženo cílů Evropské komise? protože eh, v rámci toho by měl ten systém být aspoň částečně závazný. Eh, jsou to velice závažné kroky, zejména vzhledem eh, k zdanění podniků a nelze to provádět zcela odděleně od daňově politické koordinace v rámci EU. Je to jeden z důležitých pilířů hospodářského řízení v Evropské unii. A pokud bychom měli stanovit eh, podmínky pro harmonizaci rozpočtů a pak eh, tato pravidla prohlásit za tabu v eh, nejdůležitějších nástrojích, v nástrojích rozpočtu členských států, konkrétně tedy v daňových nástrojích tak uvidíme, že e, situace je velmi složitá. Samozřejmě přáli bychom si jednotnou situaci v těch 27 členských států, nicméně my chceme vyšší míru koordinovanosti v rámci minimálně eurozóny, e, pokud jde jak o sestavování rozpočtu, tak o kontrolu. Tím v podstatě navazuji na předřečnici. Můžeme vycházet z Eh, povinného, z povinnosti účastnit se v tomto systému tak, aby se podpořila spolupráce a poté eh, v průběhu času uvidíme, jak se tento systém může změnit. Dobrá, Marian. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych také poděkovat eh, všem kolegům za jejich příspěvky do rozpravy. Předpokládám, že pozměňovacích návrhů bude celá řada, moc se na ně těším, uvidíme, kde se nám podaří dosáhnout eh, koncenzu, ale jsem ráda, že jsme si vyslechli všichni, kteří k tomu chtěli něco říct. Samozřejmě všechno souvisí se vším. Eh, všechny členské státy jsou závislé vzájemně na sobě. Eh, to jsme konec konců za poslední týdny a měsíce pocítili velice důrazně. Izolovaně nelze vůbec jednat Podobně jsou na sobě závislé i politiky v jednotlivých oblastech. Když uděláme něco v jedné oblasti, musíme být náležitě konzistentní v oblastech ostatních. Samozřejmě je otázka, za který konec toho klubka provázku začneme tahat nejprve. E, musíme proto být odvážní, jsem přesvědčena, že CCCTB podporu bude mít, ať už v jakékoliv podobě, jakou podobu to konkrétně nabere, uvidíme po projednávání pozměňovacích návrhů. Nicméně já jsem toto diskutovala s komisí i s radou poměrně rozsáhle a s, i s jednotlivými členskými státy. Myslím si, že toto je velice dobře připravený návrh. Není to něco, co si někdo vymyslel přes noc, jen aby, jen aby vyvíjel činnost. Je to návrh, který byl velice pečlivě propracovan a byla by velká škoda, kdyby nakonec spadl ze stolu. Doufám, že rada k němu zaujme eh, kladné stanovisko, i z jejich strany doufám, budeme mít eh, podporu. Eh, a chceme-li už tedy shodneme-li se, že chceme něco dělat, musíme se podívat, jakým způsobem jednat budeme, jestli chceme být opatrní nebo odvážní. Eh, podle mých zkušeností nemá moc smysl jít dál, než, eh, respektive nemá smysl ukousnout si větší sousto, než pak můžeme sníst. Eh, v tom smyslu, že se musíme podívat na zájmy jednotlivých členských států, které jsou velice vyhrocené v dnešní době krize. Nicméně, paní předsedkyně, říkám znovu, že se budu pečlivě zabývat všemi pozměňovacími návrhy, které budou podány. Budu se snažit najít konsenzus mezi všemi eh, názory, které se objeví a vypracovat nakonec dobrou zprávu. Chci zmínit eh, ještě jednu otázku, na kterou zatím nemám odpověď. Eh, otázka je, kolik takových Delawareů se nám objeví v Evropě. Respektive, jak můžeme zabránit tomu, aby se jich tu objevilo mnoho. Momentálně to vypadá tak, že eh, nemáme systém, který je založený na tom, kde je sídlo centrály. Máme systém, který se zabývá, který je založen na tom, kde vznikají, eh, kde vznikají příjmy v, v rámci těch jednotlivých zemí. Eh, takže navrhujeme něco trošku jiného, než to, co umožnilo vznik takových delawérů. Eh, já vlastně nevím, jestli to je nějaké významné nebezpečí, ale otázka je, jak můžeme zabránit všem firmám, aby umístili svou centrálu do jedné země, kde třeba nejsou tak přísná pravidla jako, eh, jako jinde, nebo kde nedochází k tak časným kontrolám. Takže zde, myslím, musíme najít nějaké eh, vhodné řešení, ale jsem přesvědčena, že pokud se tím budeme aktivně zabývat, tak už příště budeme mít vypracovaný konkrétní návrh. Děkuji vám. Děkujeme. Já si myslím, že toto byla velice zajímavá rozprava. E, termín pro podávání pozměňovacích návrhů 8.12. v poledne 9. E, ledna, pak o těchto pozměňovacích návrzích budeme hovořit. 6. února chceme hlasovat a e, chceme, aby se to dostalo na březnovou plenárku. Děkuji. Nyní bude tady krátká přestávka, počkáme, až přijdou všichni na hlasování a, a než se rozdají hlasovací seznamy a budeme pokračovat za pět minut v 11 hodin přesně. Děkuji.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 Tak, eh, dámy a pánové, prosím, posaďte se, ať si uděláme přehled o tom, koho tu máme, abychom mohli pokračovat. Tak, dámy a pánové, eh, nejprve mám několik sdělení předsedkyně, než přejdeme k hlasování. Eh, teď, když nás tu je víc, eh, tak si to odbydeme. Já to pokusím se říct si poměrně rychle. Nejprve proběhlo, proběhl trialog k EMEA. Eh, pardon, k Emirovi. Zatím eh, jsme nedospěli konce, eh, další trialog proběhne co nejdříve, to znamená během příštích týdnů, jakmile se nám podaří stanovit datum. Pokud jde o směrnici o zneužívání trhu, výbor Libe požádal o spolupráci podle článku 51 pokud jde o součásti týkající se trestních sankcí, což je část tedy této směrnice. Libe říká, že e, jejich zájmem je konzistentnost trestních zákonů v rámci EU a nový právní základ e, e, na základě smlouvy, to je článek 83 část 2, zabývající se trest, trestní činností a spoluprácí v orgánech trestných, v, činných trestním řízení v EU. Já budu psát dopyt eh, předsedovi eh, konference předsedů proti tomuto požadavku. Libe byl požádat o standardní stanovisko a eh, já myslím, že formální spolupráce ve věcech trestního práva by, byla, by byl nejlepší postup v této situaci. Na základě předchozích požadavků Eh, podávám zprávu delegaci do Dánska z 24. a 25. 11. To jsem byla já, Theodor Stojan, Liam Pankok a N. Jensen. Proběhle, eh, proběhly konstruktivní schůze s předsednictvím a s dalšími organizacemi, včetně stálých sekretariátů Ministerstvu hospodářství, vnitra a Ministerstvem pro eh, hospodářství a růst Bohužel jeden z ministrů byl nemocný, takže eh, jsme se mohli, nemohli setkat. Ehm, setkali jsme se s ministrem pro daně, s guvernérem centrální banky, se zástupci odborů, s dánským eh, parlamentem, poslanci odpovědnými za evropské záležitosti, finanční záležitosti a, a, a, a eh, regulace. Diskutovali jsme o makro, makroekonomických záležitostech a nařízení o finančních, finančních transakcích a diskutovali jsme také o eh, prioritách dánského předsednictví, což jsou tedy konkrétně CCCTB, eh, zdanění finančních transakcí, krize v eurozóně, růst a zaměstnanost, státní dluhy, finanční služby a jejich řízení. Chtěla bych vám také všem připomenout, že proběhne eh, otevřená schůze koordinátorů dnes odpoledne od eh, čtvrt na pět do tři čtvrtě na šest PHS 1A02, což je tedy tady a budou zde, bude zde Německá rada hospodářských expertů, co je to eh, veřejná schůze, bude se hovořit o možnostech v oblasti eurobondů, a e, možností záchraného fondu. Tlumočení bude v němčině, angličtině a francouzštině. Pouze v těchto jazycích. Doufám, že se vážení poslanci této schůze zúčastní. A nyní se tedy dostáváme k hlasování, pokud mi tedy někdo dá hlasovací seznam. Nejprve tedy bod 5. Nejprve tedy První návrh eh, nařízení, nařízení Rady po, ohledně vydávání euromincí. Tak, jsme připraveni. Pan Ludvíkson ještě. Rinte. Sorry. Mně, to ne, mně tady nefunguje zařízení. Okay. Aha, dobrá, tak provedeme testovací hlasování. Zahajte to hlasování, prosím, ať to můžeme vyzkoušet. Morning, Sharon, by the way. Morning, morning, morning, everybody. I wanted that dress. I'm sure. No, I think I've, no, it was this light <laughs> different. right, so everybody voted. We've got, we've got... Tak, všichni odhlasovali? 32 mm, eh, má zapojenou kartičku, ale pouze 29 hlasovalo. Aha, dobrá. Tak dobře, tak, tak se do toho pustíme tedy. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? No, tak to zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 9. Všichni odhlasovali, kdo chtějí hlasovat? Ještě jeden člověk, děkuji, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, Přijato. Kolegové, eh, mohu vás požádat, abyste zvedali ruce? Eh, jednak tu nejsou všichni a eh, pokud nebudete zvedat ruce, tak se budeme muset hlasovat elektronicky. 12, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třin, 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh A od zpravodajky, od zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh B, zpravodaj, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh C, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 a 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme elektronicky. Je to tuším eh, návrh na smazání 17 a 28. Kdo? Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 19 ku 15, teď 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Eh, No, no, to tady není moc dobře vidět. Dobrá, eh, kompromisní návrh B. Od zpravodaje eh, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh... Takže to bylo zamítnuto. Takže dvacítka. Kdo je pro? Teď tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu 20 protože eh, ten ústní pozměňovací návrh byl zamítnut. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se. To zkontrolujeme elektronicky, myslím, že to je zamítnuto. pozměňovací návrh. Tak, všichni odhlasovali, končím hlasování. E, přijato. Takže je dobře, že jsme to zkontrolovali. 23, kdo je 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eileen, promiň, já se neslyším. 24, e, kdo je pro, proti, Eh, ještě jednou elektronická kontrola, nevidím ruce zkrátka. Tak, přijato každopádně, dobrý. Takže to byl jenom nedostatek rukou zdvižených. Eh, číslo jedna, kdo je pro? Prosím za EPP, zvedejte ty ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. To elektronicky zkontrolujeme trojku. Myslím si, že to je přijato kvůli těm, co se zdrželi. A to nám zmizelo, tak ještě jednou prosím. Hlasujte prosím znovu. Stále pozměňovací návrh 3. Končím hlasování. Přijato. To jsem si mohla myslet. E, ústní pozměňovací návrh C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, teď elektronicky hlasujeme o pozměněném textu. Všichni odhlasovali, takže končím hlasování, to je přijato. 35 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Hlasování o legislativním návrhu. O legislativním usnesení, pardon. A ještě tam musíme přidat vás, pane kolego, to je 36, všichni odhlasovali, tak, e, takže je to 36, ne 35, 36 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Děkujeme. Nyní se tedy posouváme k druhé části, což je tedy nařízení rady. E, bod na pořadu jednání číslo 6. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, devítka, kdo je? No dobrá, ještě zkontrolujeme. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 21 proti, 14 pro. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. E, ústní pozměňovací návrh A, kdo je pro? Proti? No, ne, když je to od jedné skupiny, tak to není kompromis. Eh, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? No, tak teď mě to zmátlo, tak prosím e, e, elektronicky. Končím hlasování, takže to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je pro? Desítka proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jednička. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, nyní elektronické hlasování o pozměněném textu, prosím. Takže to je přijato 36 pro, 0 proti, 0 se zdrželo elektronické hlasování o legislativním usnesení. Ještě tři hlasy, prosím. Všichni nám odhlasovali? Ještě jeden člověk, prosím. Tak, konec hlasování. A to je 36 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Děkuji vám mnohokrát. Nyní se e, přecházíme k návrhu hodnotící tabulky pro účely dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami. Takže tady máme tři ústní pozměňovací návrhy ke kompromisu A, e, takže o těch budeme hlasovat odděleně hned na úvod. Takže nejprve ústní pozměňovací návrh od e, SAD, e, aby se zahrnulo úvodní ustanovení having regard to the statement a, a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto druhý ústní pozměňovací návrh, aby se zahrnulo slovo balanced před macroeconomic surveillance. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se rovněž zamítnuto. A třetí ústní pozměňovací návrh, uh, eh, the takes of you as regards to the nominal unit of labor. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže teď tedy hlasování o kompromisním návrhu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijato. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměněném textu, to prosím elektronicky. Všichni odhlasovali, končím hlasování. A to je tedy přijato 33 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Děkujeme. Takže to je všechno. Končím dnešní zasedání. Děkuji vám mnohokrát. A pardon, eh, máme zde schůzi stínových zpravodajů no SEPA, takže prosím, eh, kdo zde nemá zůstat, opuste místnost potichu a rychle.